hlasování proběhne zítra. Děkuji i vám, pane Katajnene, za vaši práci a vítám zde paní Jourovou. Pane Katajnene, děkujeme a přejeme vám dobrou noc. A dalším bodem na pořadu jednání je prohlášení Rady a komise případné vyhoštění Juliana Assange Vítám paní Ciot, máte slovo, prosím. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní Jourová, děkuji za možnost zařadit na program téma možného vydání Juliana Assange. Kdy, když eh, hovoříme o ochraně veřejného zájmu, tak eh, whistlebloweri hrají důležitou roli při informování o nekalém jednání pro veřejnost a zaslouží si právní ochranu. A já vím, že jste o tom včera diskutovali v souvislosti s rozpravou o whistleblowingu. Sledovali jsme nedávné události týkající se případu pana Assange. Pan Assange se uchýlil v Londýně na akvádorskou ambasádu v roce 2012, aby eh, ne, musel do Švédska na výslech eh, týkající se eh, vinění z sexuálního útoku a také se vydání do USA za to, že zveřejnil tisíce tajných amerických dokumentů. Jak jistě víte, 11. dubna Ekvádor eh, zrušil azyl panu Assangeovi a pan Assange v důsledku toho byl zatčen britskou policií a britské soudy ho odsoudili za určité záležitosti. E, nyní panu Assangeovi hrozí e, trest v USA a je možné, že bude obnoveno řízení ve Švédsku. Dovolte mi poukázat na to, že rada jako taková nediskutovala o možném vydání pana z Assange a nezaujala k tomu žádnou pozici. Extradice jsou v exkluzivní kompetenci členských států. A proto nyní spočívá tato záležitost v rukou britského soudního systému a britského ministra vnitra. Dovolte mi ale poukázat ještě jednou na to, že pro radu je nesmírně důležitá ochrana whistleblowerů. Během minulého měsíce Evropský parlament a Rada napřeli své úsilí na to, aby eh, došlo k dohodě o směrnici o whistleblowingu před koncem stávajícího legislativního období. A do dohodě došlo a dnes se hlasovalo na plénu o eh, tomuto dokumentu. Já vám děkuji za pozornost. Ano, děkuji za vaše slova. A nyní Dostává slovo paní Jourová jménem komise. Evropský parlament požádal komisi o prohlášení o možném vydání Juliana Assange ze Spojeného království. Můžeme vás informovat, že vydání mezi Spojeným královstvím a Spojenými státy se řídí bilaterální dohodou a podřízenou dohodou mezi EU a US o vydávání extradice není možná, pokud je důvod, že by se mohlo věřit, že by to vedlo k trestu smrti. Dále soud také rozhodl, že členský stát musí eh, vlastně rozhodnout o extradici, pokud je tam závažné riziko, že jsou porušována zásadní, základní práva obžalovaného. Švédsko v tomto případě eh, vydalo evropský zatýkací rozkaz poté, kdy jeden odval v roce 2017 a britský eh, soud musí tedy vlastně rozhodnout, zda uvede, udělí precedens tomuto, evropské, eh, tomuto evropskému zatýkacímu rozkazu. Není tam nejsou jasná pravidla v tomto ohledu, ale spíše seznam určitých faktorů, které je potřeba vzít eh, v potaz Jakožto obecná připomínka bych chtěla říci, že Evropská komise nemá příslušnost, aby zasahovala do soudního řízení eh, prováděného před soudem v členských státech. Zde to patří. My plně věříme v nezávislost a profesionalitu britského soudu, aby tedy přijal správné rozhodnutí založené na příslušných důkazech. Děkuji. Pan Pospíšil za, EP, za EPP. Pan, takže prosím, máte... Já chci potvrdit slova paní eh, komisařky. Já v zásadě vůbec nechápu, proč tento bod projednáváme na půdě parlamentu. Tady jde o konkrétní trestní kauzu, konkrétní extradici, bude se rozhodovat podle mezinárodních smluv o extradici na jedné straně bude rozhodovat britský justiční systém na druhé straně jsou spojené státy americké jako země která žádá o vydání obě země jsou právními státy není pochyby o tom že tedy ten proces proběhne řádně podle mezinárodních smluv při respektu principů právního státu. tedy my jako politici si můžeme myslet o skutcích pana assange určitou věc můžeme to buď schvalovat nebo odsuzovat já osobně s jeho skutky nesouhlasím domnívám se že svoboda projevu má své limity a nemůže ohrožovat státní tajemství a v případě třeba aktivit pana assange pak vojáky kteří bojují proti mezinárodnímu terorismu. ale to je můj politický názor a to zda pan assange spáchal trestný čin musí rozhodovat jenom soudy. to je základní naše stanovisko a je tedy správné že evropská komise jako politický orgán nemá žádné pravomoci kterými by mohla nějakým způsobem zasahovat do justičního systému jedné z členských států. takže prosím nechme to na britských soudech aby danou věc posoudily procesně aby zvážily zda jsou splněny důvody k extradici pokud ano bude pan assange vydán do spojených států amerických a já plně věřím americké justici že věc posoudí zda pro mě nepřijatelné jednání pana assange je případně i trestným činem. děkuji. Zsenki Belcó, nyní paní Gomez. Vydání pana Assange do USA by se mělo zabránit. Jenom tak můžeme zaručit, že Evropa bude chránit ty, kteří hájí transparentnost a pravdu a kteří chtějí svobodnou a pluralistní společnost. Trumpova administrativa eh, je taková, že tam prostě nemůžeme zaručit nestraný soud. Eh, ten soud by byl využit k potlačení svobody tisku a svobody vyjadře, vyjádření, jak už na to eh, například poukazují organizace jako Human Rights Watch. Navíc tady je pro Assange riziko, že by mohl být odsouzen k trestu smrti. A případ případy jako eh, voják Manning eh, eh, ukazují, jaká je situace. Jsou to lidé, kteří odhalovali pravdu o tom, co se dělo v Iráku, v Afghánistánu, o zločinech, který, které se páchaly v Guantanámu, Eh, hovořili eh, o eh, takovéto korozi v americké společnosti nebo u evropských vlád, které jim napomáhly. Já jsem vděčná za odhalení Wikileaks. Viděli jsme seznamy letů, které byly umožněny třeba portugalském. Jsou to lety, které směřovaly z Ázie na Guantanamo. Ti lidé tam pak byli mučeni a tohle se skončilo právě díky Wikileaks. Pan Assange také čelí obvinění ve Švédsku. Pokud eh, jsou pravdivá, musí se zodpovídat před švédským soudem. Ten zajišťuje nestranost. Doufejme tedy v nestranost eh, Ehm, soudu v Británii a ve Švédsku, ale neměli by vyhovět žádosti o vydání do USA. Mě znepokojuje, že Julian Assange po sedmi letech strávených na ekvádorské ambasádě eh, je nakonec předán těmi stejnými, kteří mu udělili eh, azyl eh, a kteří se snaží útočit na demokratickou stranu v Americe, jak vyplývalo ze zvláštního protokolu USA eh, chtějí eh, soudit eh, Assange, ale my ho musíme chránit jakožto oznamovatele i ve smyslu směrnice, kterou jsme schválili. Jenom tak budeme hájit ty správné evropské zásady, jen tak zajistíme práva obviněných před soudem a ochranu všech těch, kteří dávají v šance svůj život, aby odhalili tyto informace. Julian Assange si zasluhuje ochranu a zasluhuje si eh, obhajobu svých základních práv. Děkuji. Děkuji. Je tady modrá karta, přijímáte ji od pana Pospíšila? Prosím, máte slovo, pane Pospíšila. Děkuji pěkně, paní kolegyně. Já jsem se zájmem vyslechl vaše vystoupení a jako bývalý ministr spravedlnosti se ptám, jak může parlament jako politické těleso zasahovat do konkrétní trestní kauzy a konkrétní extradice vy na to můžete mít určitý názor na jeho jednání já mám třeba jiný ale tohle je extradiční trestní kauza a my jsme politici přece nemůžeme nějakým způsobem chránit v uvozovkách použila jste tento termín a zasahovat do soudního řízení v zemi kde ta extradice probíhá. jak byste ho tedy chtěla chránit zní můj dotaz. No Já chci říci, že žádná evropská země by neměla člověka vydávat do země, kde hrozí trest smrti. A to je právě případ USA. Je mi líto. A skutečně, pokud Assange bude vydán do USA, pak by mohl eh, eh, čelit obviněním, eh, za která může být uložen trest smrti. A to je zásadní důvod, proč nemůžeme dopustit, aby ten člověk byl vydán soudem jakékoliv země. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Urbán Krespo má slovo, prosím. Děkuji, paní předsedající. Zadržení Assange je velice temným okamžikem pro svobodu informací. Jeho zadržení postihuje nás všechny. Data, která byla zveřejněna díky Assangeovi a Wikileaks, odhalily válečné zločiny, vraždy novinářů a také mnoha porušení lidských práv ve světě. Pracovní skupina pro svévolná zadržení označila eh, Assangeovo zadržení za nezákonné. Také zpravodajka pro mimo Eh, soudní eh, řešení OSN označila vydání Assange do USA za nebezpečné. My jsme tady dnes schvalovali směrnici na ochranu právě takových osob, jako je Assange a měli bychom se jí držet. Vydání Assange by bylo velice nebezpečným signálem, že ti, kteří se postaví korupci a zneužívání moci, to mohou velice draze zaplatit. Pokud dopustíme, aby byl vydán do USA, pak by to znamenalo, že se vzdáváme části své demokracie, že se vzdáváme práva na informace. A to bychom neměli dopustit, dámy a pánové. Děkuji a nyní vystoupí paní Eva Žoli. Bez mikrofonu. Děkuji. Možné vydání Juliana Assange, zakladatele Wikileaks, do Spojených států je záležitostí, kde se nejedná o osud člověka, ale jedná se o budoucnost našich demokracií. Musíme nahlas hájit právo na informace, svobodu informování a transparentnost, protože právě o to tady jde. Assange zveřejnil informace, které jsou nepříjemné, zejména o válečných zločinech, jež se dopustili Spojené státy. A než aby Eh, tedy americká vláda se postavila čelem ke svým zločinům, chce umlčet hlasy, které na to poukazují. A my se proti tomu musíme postavit, musíme hájit otevřené, transparentní demokracie, které odpovídají za své konání. Dnes se soudí jeho odvaha pokud budeme souhlasit s extradicí Assange, tak můžeme zítra vydávat všechny, kteří budou zveřejňovat citlivé informace eh, novináře Guardianu, Le Monde, Spiegelu, kteří zveřejnili informace o někle z Wikileaks. Francie by měla dát azyl Assangeovi a hájit transparentnost. Děkuji. A nyní za FDD. No tři minuty má slovo Willem Dartmouth. Děkuji. Začněme jednou věcí. Není dobrou myšlenkou pro politiky, aby se snažili zasahovat do právního procesu. Je to vlastně velice špatný nápad. Oddělení politiky a práva je základní pro západní demokracii. V případě Juliana Assange eh, byl předveden před soud a byl eh, odsouzen, eh, protože porušil pravidla hm, kauce. Potom v USA je eh, viněn z hackingu a to, toho se týká extradiční řízení. Bude slyšen před britským soudem a to, co říkal rada, vlastně nebylo správné, protože nerozhoduje ministr vnitra mnozí, včetně mě, nesouhlasili s některými rozhodnutími britských soudů, ale žádná rozumná osoba nespochybňuje profesionalitu a objektivitu britského soudnictví. Nicméně paní Gomeš a další kolegové chtějí, aby právní proces, aby se do něj vněšovala politika. Je to můj poslední projev v parlamentu, ale musím nesouhlasit, protože eh, směšovat eh, politiku a právo je eh, v rozporu s demokratickými hodnotami a demokratickými institucemi. My jako politici bychom měli právní záležitost Juliana Assange nechat být. Tak, jaké co vedlo pana Assange k tomu, že se vy, vyhnul pravidlům kauce. Bylo to evropský zatýkací rozkaz a ten nepřicházel od švédského soudu, ale od švédského státního zástupce. Navzdory tomu EZR, když je vydán EZR, tak nemáte vlastně solidní možnost se bránit proti vydání a to je znepokojivé. My zde hovoříme o lidských právech, ale to SAD, ALDE, britští Libdem a všichni, co podporují ten evropský superstát, až jsou to i titíž lidé, kteří mohutně podporují evropský zatýkací rozkaz. Jejich odlohání hájit občanská práva a evropské hodnoty jsou prapodivné, jako to vidíte například v případu pana Assange. Vy se hlásíte k e, občanským svobodám a e, řádnému právnímu e, procesu, ale pak se podívejte, co se například děje v Kale. A to všechno se děje ve jménu větší integrace. A já, kdybyste raději přemýšleli, k tomu vás opravdu vyzývám a žádám vás o tom. Děkuji a nyní za eh, GUE pan Kouza. Děkuji. My podporujeme whistleblowery, ale my nemáme žádné kompetence v této oblasti. Rada a komise. A, ale my tady jsme prostě politický orgán a proto můžeme mít i politický náro, názor na určitá fakta. Dejme tomu, že nějaký evropský novinář má v něčem pravdu a něco napíše, eh, něco zveřejní o Iránu. Bude-li eh, Assange vydán, tak je to precedent a Irán bude moci třeba žádat si vydání evropského novináře nebo Turecko, a nebo je unést toho evropského novináře. A co je potom na to? Potom řeknete, ano, on porušil nějaké státní tajemství Iránu nebo Turecka a podobně? Tak nehrajte si na uh, eh, Honce a Piláta, když zde dochází k křižování evropských hodnot. Děkuji, Ana Gomeš, na vás má modrou kartu. Přijmete ji? Děkuji, paní Gomeš. Já souhlasím s kolegou v tom, že toto je politický orgán a můžeme něco politicky posoudit a to činíme. Říkáme, že by zde nemělo být vydání do USA. Ale my také očekáváme, že soudy a v Británii postary, se, se, jsou vážány eh, kartou základních práv a evropskými smlouvami a je to tedy na právním základě, nikoli na politickém základě, kdy očekávám, že bude zabráněno, vydáno do země, kde je stále ještě eh, trest smrti. Souhlasíte, pane kolego? Ano, souhlasím. Musíme se vyjádřit, máme zde neustálá vyjádření. Vyjadřujeme se o Venezuele, o Turecku. Naprosto všem se vyjadřujeme. Paní kolegyně, vy hovoříte o e, soudním e, právním řízení. Bylo to respektováno u jiných zemí? Neustále intervenujeme a máme nějaká stanoviska. Proč tedy ne nyní v tomto případě? Protože e, britská vláda je v chaosu z důvodu Brexitu a nyní se snaží tomu vyhnout nějakým Assange exitem to není správné, protože jsme politici a musíme se vyjádřit, jestli jsme pro vydání anebo ne. Děkuji a byla jste vyzvána, takže máte možnost, vyzvána, máte možnost zareagovat. Děkuji, paní předsedkyně, za možnost zareagovat. Toto je právní záležitost a to je vše, tečka. Pokud eh, hájíte to, aby politici zasahovali do právního procesu, no tak to je možnost vašeho názoru. Nicméně já s tímto názorem jaksi nesouhlasím, ale je to vaše výsada uvádět i takovýto argument, ale to naprosto v rozporu s tím, jak jsou organizovány západní demokratické instituce oddělení exekutivy a e, judika je naprosto zásadní. Děkuji paní Ana Miranda za zelené. A, nebo její zástupce. Já bych ještě přece jenom měla otázku. A co třeba potom ty procesy v Turecku. Je Turecko v právu, když říká, toto jsou právní kroky a musíte prostě eh, respektovat procesní právo Turecka. A proč tady neustále se vyjadřujeme proti právním krokům Turecka tady? Tak já toto teď ponechám jako retorickou otázku, nebo na to chcete zareagovat? Jenom chviličku. To, co zde kolegové eh, tvrdí nebo hájí, že eh, britská vláda by měla zasahovat do právního procesu v Anglii. To, co říkáte o Turecku, tak eh, že by se usilujeme o vněšování se do tureckých záležitostí. Já plně souhlasím s vaším kritikou v souvislosti s Tureckem a byl bych rád, kdyby moje vláda a jiné dali jasně najevo, že Turecko nikdy nebude členem EU, ať už v ní bude Spojené království nebo nebude. Děkujeme kolegové, vyslechli jsme obě strany, ale nyní dostane slovo Ana Miranda za zelené. Já děkuji za vaši výměnu názorů pondělí jsem se sešla s Assangem, eh, na, no, měla se jít eh, na ekvádorské ambasádě, nebyla snad, protože byl zatčen, ale eh, je tady třeba také mít právo na azyl. Právo na azyl je v případě, že někomu hrozí trest smrti. A my nechceme Assange jenom zachránit před elektrickým křeslem, ale také ho chránit před uvězněním kvůli tomu, že uplatnil svobodu tisku v zemi, kde by ho nečekal spravedlivý soud. Došlo k porušení eh, principu azylu, eh, který eh, má chránit Ehm, základní práva. Zde tomu člověku hrozí, hrozí trest smrti nebo dlouhé roky ve vězení kvůli tomu, že poukázal na zneužívání moci a porušování základních práv. Britská vláda eh, nevyžaduje od USA garance, že nebude uplaněn trest smrti. A ehm, dopisy, eh, které eh, jsou zmíněné, Eh, v dopisech ekvádorského velvyslanectví říkají o tom, že tady není žádný závazek nebo garance toho, že eh, Julian Assange nebude vydán do USA. Spojené království nikdy nepoš, ne, neposkytlo žádné záruky nevydání a my kritizujeme eh, toto eh, předání Assange, které bylo koordinované mezi Ekvádorem, Spojeným královstvím a USA. Je to ostudné. Assange nemá být vydán do USA. Pokud bude vydán, tak jakýkoliv investigativní novinář bude ohrožen, protože poukazuje na nespravedlnost zneužívání moci a korupce. Děkuji. Eh, Děkuji. Další máme postup Catch the Eye. Spontánní řečnici paní Konečná. <coughs> paní předsedající vážené kolegyně vážení kolegové dnes jsme zde odhlasovali směrnici ve které se mimo jiné praví toto oznamovatelé hrají klíčovou úlohu při odhalování případů porušení práva při nichž je poškozován veřejný zájem a jejich předcházení jakož i zjišťování blaha společnosti jako celku. to jsme dnes odhlasovali v této souvislosti považuji za nutné zdůraznit že všechny velké skandály které byly odhaleny veřejností od roku two thousand and fourteen jako například luxleaks nebo panama papers vyšly najevo díky jednání oznamovatelů a byly zcela očividně ve veřejném zájmu. je mi upřímně zcela jedno jestli je pro vás julian assange hrdinou či dezertérem zda zrádcem či bojovníkem za svobodu slova to v současné situaci považuji za podružné za jediné opravdu zásadní považuji že pokud chceme chránit oznamovatele musíme chránit assange. ten má být vydán do země na jejíž zločiny upozornil a ve které je v současnosti prezidentem někdo kdo považuje novináře za nepřátele lidu. nevěřím že by se mu tam dostalo spravedlivého soudu. A nyní dávám, protože nemáme další řečníky, tak dávám slovo paní Jourové, aby zareagovala. Paní předsedkyně, vážené poslankyně a poslanci, děkuji vám za tuto rozpravu. Já bych pouze zopakovala, že plně důvěřujeme nezávislosti a profesionalitě soudu ve Spojeném království a také bych chtěla připomenout, že základní práva a právo na spravedlivý proces. Věřím tedy, že bude plně eh, dodrženo v této zemi. Děkuji velice za tento závěrečný příspěvek a na závěr dávám slovo paní eh, zástupkyně rady. Na závěr, dámy a pánové, bych vám chtěla poděkovat za příležitost, že jsme mohli diskutovat o tomto velice naléhavém tématu o případu a budeme samozřejmě dále sledovat vývoj pana Juliana Assange. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A tímto uzavírám rozpravu. Dokončili jsme všechny body našeho pořadu jednání a budeme pokračovat v naší práci zítra v 8.30. Děkuji. Program byl zveřejněn na webových stránkách Evropského parlamentu. Takže končím eh, dnešní jednání. Děkuji vám za práci.